v tvář k ním. E, to samozřejmě ovlivní nejen e, e, postižené lidi, lidi ale také postavení Evropy ve světě. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Hlasovat se bude zítra v poledne a diskuse tímto skončila. Nyní přecházíme k další zprávě. Je to zpráva paní Sarbu. Zemědělství jako strategické odvětví v souvislosti se zajišťováním potravin dávám slovo paní zpravodajce na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, si eh, dovolila stručně uvést eh, tuto zprávu, která se zabývá strategickým významem zemědělství, co se týče zajišťování bezpečnosti v dodávkách potravin. Zemědělství bylo ponecháváno stranou a opomíjeno, ale tato zpráva ukazuje, že Evropa opravdu nemá jistotu bezpečnosti v této oblasti. Farmáři v venkovských oblastech jsou ohroženi a jsou e, tady e, další trendy, které omezují, snižují zemědělské zásoby napříč e, celým světem. E, potravinová produkce se musí do roku 2050 zvýšit o 70 aby byly zajištěny potřeby e, globálně. A bezpečnost e, v dodávkách potravin musí být v, centre, v centru rozpravy, jak na národní, tak na globální úrovni. A Evropská unie musí k tomuto přistupovat velice zásadně. Tato zpráva naznačuje určité postupy, jak jít ku předu. Za prvé, potřebujeme společnou zemědělskou politiku, politiku, která by byla silná a zajišťovala bezpečné dodávky potravin nejenom pro evropské občany, ale také pro další občany ve světě. A když eh, myslíme na omezené zdroje, které existují a na výzvy klimatických změn. Nemůžeme hovořit o bezpečnosti eh, potravin, pokud se nezabýváme dvěma zásadními problémy. Eh, je to volatilita trhu a cen a e, změna, změny e, globálního charakteru. Co se týče volatility cen, tak žádáme, aby komise v budoucí e, nové zemědělské politice konsolidovala opatření a zajistila, aby nedocházelo ke spekulacím na trhu se zemědělským produkty. Teď jsou věci mnohem horší než dřív podle podle toho, jaké jsou stavy zásob, tak tady existuje pouze měsíc a půl dlouhá doba, po které je zajištěna E, jsou zajištěny e, dodávky potravin v případě nouze. Tady je třeba tyto zdroje zvýšit a e, také regulovat ceny na zemědělských trzích. Zemědělské rezervy by měly být předmětem mezinárodní kontroly a měly by také záviset na expertíze stávajících institucí, jako je OSN či FAO. A myslím si, že Evropská unie by měla iniciovat takovéto E, trendy. Další významná otázka, která je diskutována ve zprávě, je otázka situace mladých farmářů. Pokud tam opravdu závisí, e, záleží na bezpečnosti a budoucnosti zemědělství, tak musíme dbát na mladé. V Evropské unii je pouze 7% farmářů pod 35 let věku a proto je tedy komise e, Eh, proto by se komise měla zabývat eh, jaksi změnou tohoto trendu a povzbuzováním mladých, aby šli do zemědělství. Eh, tradiční zemědělské postupy a metody eh, rodinné farmy, eh, malé farmy, biofarmy, to jsou všechno určité možnosti, které by mohly výrazně přispět k bezpečným dodávkám potravin a my výrazně podporujeme evropské programy, které jdou tímto směrem. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že tady stále ještě u nás doma existuje chudoba a hlad. Nezapomínejme na tisíce a tisíce lidí, Eh, kteří eh, tuto zimu obdrželi potravinovou pomoc zde v Evropě. A proto je obrovsky důležité, abychom Eh, tyto eh, eh, programy i nadále udržovaly, aby se pomohlo těm nejméně zvýhodněným. Závěrem bych chtěla poděkovat všem stínavým zpravodajům a kolegům z Výboru pro zemědělství za jejich přispění, za jejich spolupráci a také sekretariátu výboru děkuji. Doufám, že zítra budeme hlasovat o této zprávě, kterou snad pomůže občanům. Děkuji paní Sarbu, paní McGuinness. Děkuji paní Sarbu, naší zpravodajce, za skvěle odvedenou práci na této zprávě a za její spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a ono to vlastně následuje po eh, předchozím eh, mandátu. Já eh, opravdu lituji toho, že se o této zprávě diskutuje teď před půlnocí, a možná to bude skutečně doslova za pět minut dvanáct, co se Evropa začne zabývat tímto závažným tématem. Tato zpráva je opravdu víc než příhodná v celkové kontextu reformy společné zemědělské politiky. Měla jsem určité obavy, ale myslím, že už jsou zohledněny v tom závěrečném znění textu. Jistě některé eh, věci se dělají lépe Eh, někdo tvrdí, že se něco lépe dělá tak či onak a já myslím, že je potřeba eh, celou tu širokou škálu eh, možností, které zemědělská produkce nabízí. A také se musíme bavit o, e, těch, e, o té volatilitě a tak dále. To jistě, ale hlavní problém je nedostatek příjmu, e, tím se musíme zabývat v zemědělství, nedostatek příjmu pro mladé a pro farmáře obecně. Děkuji za tuto zprávu. Pan Mikolášik. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že stále roste populace, musíme se stále intenzivněji zabývat otázkou potravinové bezpečnosti přístupu k dobré a zdravotně nezávadné stravě. Cílem zajistit potravinou bezpečnost eh, znamená také zvýšit eh, náležitou návratnost pro eh, zemědělce v samotném procesu výroby, zajistit životaschopné zemědělství. Myslím, že je velice důležité uplatnit eh, ráznou politiku rozvoje venkova prostřednictvím, které zachováme životaschopný venkov eh, v EU a zvýšíme také životaschopnost zemědělství, podpoříme inovace a podpoříme i zaměstnanost. Zemědělství je velice důležité, zejména v těch znevýhodněných oblastech. Proto je také třeba přijímat stimulace, eh, které podpoří rozvoj venkova, přirákají více mladých lidí do zemědělství a pomohou snížit snížit regionální rozdíly a zajistí trvale udržitelný rozvoj. Děkuji vám. Děkuji. Pan Alves. Quero dar os meus parabéns sinceros à colega pela excelência do relatório. Děkuji. Děkuji. Chci poblahopřát paní Sarbu. Zejména mám eh, na mysli Eh, velmi složitou eh, povahu eh, otázek zemědělství, které přesahují rámec zemědělství jako takového, zasahují také do oblasti vnitřního trhu, finančních regulací a tak dále. A musíme zemědělství řešit také vně EU, to znamená na úrovni G20 a tak dále. Je to velmi důležité, jednak v zájmu zemědělců a jednak v zájmu zabezpečení dostatečných potravinových dodávek. Ambiciozní cíl eh, reformy společné zemědělské politiky eh, může být docílen pouze, když vezmeme v potaz jiné politické eh, oblasti a eh, budeme přihlížet také k potřebám Afriky. Děkuji, pan Vojtěchovský. Děkuji, děkuji, pane předsedo, a rovněž se připojuji k blahopřání eh, na adresu paní Sarbu za vynikající zprávu. Myslím, že to je jeden z nejdůležitějších dokumentů během eh, dosavadního funkčního období parlamentu. Je nás eh, na planetě čím dál tím více a orné a úrodné půdy ubývá a potraviny se stávají strategickým statkem. Jsme-li schopni na nahradit ropu solární energií, nejsme ale schopni nahradit potraviny, které pěstují, respektive vyrábějí naši zemědělci. V rámci Evropské unii eh, někdy jednáme tak, jako kdybychom stále měli eh, v sektoru potravin eh, nebo potravinářství problém s nadprodukcí. Společná zemědělská politika mířila na snížení produkce, ale zanedlouho bude nedostatek potravin. Je proto důležité, že mm, tato zpráva vznikla, je to určitý signál a naznačuje, že musíme upravit naši politiku v zájmu ochrany zemědělství. Děkuji. Ano, děkuji vám, pane předsedo. V politice to chodí tak jako v každodenním životě. To, co máme, toho si nejméně vážíme. A zdá se, že v Evropské unii máme zatím přebytek potravin. Stále ještě je, jsou mm, potraviny eh, k mání, eh, ale když se podíváme na Eh, eh, na vývozy potravin, tak zjistíme, že naše soběstačnost v Evropě je 88%. To znamená, musíme dbát, aby tato soběstačnost byla zajištěna i do budoucna. Jsem vděčen, paní Sarbo, že se tento problém opět dostává do centra pozornosti. I my v Evropské unii potřebujeme společnou zemědělskou politiku, eh, která dostatečně zásobí naše občany potravinami a také Mm, eh, tváří tvář rostoucí světové populace, eh, klimatickým změnám a cenám energií. Je jasné, že tuto výzvu nezvládneme sami v Evropě, potřebujeme k tomu strategické partnerství se zbytkem světa. Děkuji, pan Tabaši. Az unió biztonságos élelmiszerellátása. Děkuji, pane předsedo. Dodávky potravin evropským občanům eh, jsou tématem, které se stane jednou z největších výzev do budoucím eh, desetiletí. Eh, zpráva paní kolegyně hovoří o tom, že potraviny a pitná voda se stanou zdroji žádanými podobně, jako je v současné době žádaná nafta. Takže ta zpráva je víc než případná, protože my teď vlastně začínáme chystat E, jednání ohledně budoucnosti společné zemědělské politiky a první rozprava k budoucím finančním výhledům začíná již vlastně dnes a někteří by chtěli snížit výdaje na zemědělskou politiku. Je třeba si uvědomit, že zemědělství nepřináší pouze potraviny, ale představuje také určité hodnoty, které by jinak nemohly být zajištěny. Děkuji. Paní Hobaj. Děkuji. Bezpečnost eh, dodávek potravin je pro mne eh, problémem Eh, problémem je eh, to, že, to, že zpráva bere všechny státy jak jako jednotné, co se týče eh, těchto otázek. Já bych chtěla položit dva dotazy. Jak je možné, že v zemi, která má velmi dobré podmínky pro zemědělství, jsou děti a dokonce i dospělí, kteří nemají dost co jíst, kteří trpí hladem. Jak je možné, že zemědělství je e, takové, že se na obrovských plochách e, pěstuje vlastně něco, co je průmyslovou plodinou, podobně jako v koloniích v minulosti a poté jsou tyto e, produkty transformovány v cizině, tam vznikají zisky a poté do naší země jsou dováženy konečné výrobky za obrovskou přemrštěnou cenu. Děkuji vám, pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. A musím říct, že podobně jako ostatní řečníci bych chtěl poblahopřát paní Sarbu za eh, opravdu úžasnou zprávu. Zabývá se v ní celé, eh, celou řadu otázek. Já chci zmínit jenom dvě věci. Eh, role společné zemědělské politiky, která by byla dobře E, situována, dobře zakotvená a e, která by nebyla umenšena. Za druhé je důležité, aby mladí lidé nacházeli smysl života a obživu v zemědělství. E, chci říct ještě jednu věc. Máme politiku Eh, povzbuzování eh, farmářů eh, v produkci zemědělských plodin, protože tady skutečně se objevuje možnost nedostatku musíme si uvědomit, že když budeme otálet, tak nakonec se zůstaneme stát s prázdnýma rukama. Děkuji, pane Kelly. Slovo má další řečník. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. V této zprávě zjišťujeme, že e, zemědělství nebude moci dále postupovat tak jako do posud, že nebude možné převážet e, produkty z jednoho konce světa na druhý konec světa. Nebude možné dále dovážet e, jablka, papriku z, Breze, z Brazílie či z Číny a nebude možné dovážet eh, maso na obrovské vzdálenosti, kdy takové produkty cestují eh, několik týdnů a kdy je třeba používat eh, konzervační přípravky, což je velice škodlivé pro zdraví spotřebitelů jsme pak překvapeni, když vidíme to množství eh, nemocí a nádorů. Je třeba podporovat eh, malé podniky, malá hospodářství. Eh, to jsou naše záchrané pásy v Evropě. Děkuji. Děkuji, dávám slovo panu Ferejrovi. Děkuji, pane předsedo. uznat zemědělství jako strategické eh, odvětví eh, v této zprávě, to je neoddělitelná věc od pojmu soběstačnosti v potravinách. Čím je země méně soběstačná, tím méně je schopna zajistit eh, zemědělské produkty pro své obyvatelstvo a také e, čelit e, v cenové oblasti, volatilitě cen. Víme, že byla tady velká volatilita cen, která byla způsobena také spekulacemi e, v oblasti potravin, protože víme, že tady existují takovéto spekulace. Zastavit spekulace, to vyžaduje Um, zakázat i některé deriváty. My ale jsme ještě nedostatečně vyzbrojeni v boji proti takovým spekulacím, jejichž důsledky jsou opravdu ničivé. Je tady zpráva OSN, která toto vše potvrzuje. Děkuji a dávám slovo dalším celou řadu věcí diskutujeme v parlamentu a tady diskutujeme také otázku těch nejpostiženějších, to je otázka eh, Romů. Zemědělství je opravdu velice málo kdy eh, tématem eh, diskuse, kdy hovoříme právě o těch nejchudších z nejchudších, protože ti nejchudší z nejchudších v Evropě nevlastní žádnou půdu. A to není pouze otázka zabezpečení potravin, je to vůbec otázka mít na stole co jíst, jak tady bylo řečeno. To je základní otázka eh, v EU dneška a já si myslím, že zemědělství je velmi důležité eh, a eh, tady postoj komise musí být také ve stejné línii jako další projekty EU, které bojují proti chudobě a snaží se zajistit potraviny pro budoucí delegace. Děkuji. Děkuji a dávám slovo paní Georgievě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní, eh, kolegyně, paní kolegové, komise vítá tuto zprávu, je velice aktuální. Eh, situace se zhoršuje i eh, díky zhoršující, nebo vzhledem k zhoršující se klimatické situaci, rostoucím případům přírodních katastrof a tak dále. Chci poděkovat zpravodajce, paní Sarbu a také členům výboru pro zemědělství a rozvoj venkova za jejich úsilí. Eh, bezpečnost popravin, potravin je zcela zásadní pro eh, obrovské množství, eh, více jak miliardu lidí na světě, kteří trpí hladem, ale zároveň jsou tady zranitelné populace napříč Evropou a společná zemědělská politika pro ně znamená opravdu významný rozdíl. Občas je tato společná zemědělská politika kritizována, ale je to právě ona, která umožňuje evropským občanům dostat se k potravinám, dostat se k potravinám za rozumnou cenu a to je něco, co musí pokračovat i nadále. Bezpečnost potravin je e, prostě zásadním e, bodem ve sdělení e, ke zemědělské politice do roku 2020, kterou přijala komise 18. listopadu loňského roku. Zpráva, kterou nám předkládá paní Sarbu, zdůrazňuje otázka e, přílišné volatility cen, která jde proti bezpečnosti potravin, protože má důsledky jak na farmáře, tak na spotřebitele. Komise plně souhlasí s tím, že tady zapotřebí se vypořádat s tímto fenoménem. Musíme společně hledat lepší regulaci, dozor a transparentnost nutnost, aby se otázky trhu řešily. A to je něco, co vyžaduje více a lepší finanční regulace, ale také transparentnost na trhu s potravinami. Zpráva doporučuje vytvoření globálního potravinového systému. To není lehké téma. Máme tady z minula určité zkušenosti, e, takovéto snahy se nesetkaly s úspěchem. A proto toto téma nepochybně vyžaduje podrobnější rozpravu a rovněž vyžaduje také analýzu zkušeností, které jsme získali, například eh, analýzu z eh, potravinového nástroje ve výši jedné miliardy, kterou přijala komise, který přijala komise v roce 2008 a společně s FAO musí komise aktivně řešit otázky světového eh, potravinového programu, aby tady vznikly důkladné rezervy, které by zmírnily eh, důsledky eh, zvyšujících se cen. G20 se musí zabývat více otázkou potravinových rezerv. A můžete si být jisti, že Evropská komise bude aktivním účastníkem eh, rozpravy k této otázce v následujících týdnech. V neposlední řadě, a celá řada z vás to dnes večer zdůraznila také, volá po důležité, aby tady existovala silná politika rozvoje venkova v Evropě, aby byla zajištěna bezpečnost potravin pro všechny s podporou výzkumu a inovací, aby bylo možno e, produkovat více s méně zdroji, které máme a budeme mít. Komise s tímto postojem plně souhlasí. Není tedy jiný relevantní nástroj pro plnění eh, těchto cílů než společná zemědělská politika, která by byla silná a která by byla schopna zaručit eh, hospodářskou a environmentální konkurenceschopnost eh, a sektoru a která by také pomohla tomu, aby mladí do tohoto sektoru více nastupovali. Děkuji, paní komisařku. Toto je konec rozpravy. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Další plenární zasedání se bude konat zítra v úterý 18. ledna 2011.